Vážení kolegové, zahajuji zasedání a nejprve bych vám chtěl eh, za pana Albertiniho předložit omluvu, nemůže být mezi námi. Předkládám vám tedy také pořad jednání. Dopoledne se budeme zabývat nejprve eh, návrhem usnesení o, tedy návrhem usnesení o zprávě o pokroku Islandu. Je tam asi 20 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k, tomuto, eh, k této zprávě. A, a eh, tuto zprávu nám představí pan Christian Preda. Je mezi námi a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit rumunsky. Od posledních diskuzí, které jsme vedli ve výboru ohledně této zprávy, jsou tu dva významné kroky, k němž došlo. Za prvé, Islán... rozhodnutí islandského eh, prezidenta aby eh, dohoda ISF byla předložena eh, lidem k referendu. 9. dubna se má hlasovat a vzhledem k tomu jsem předložil ústní pozměňovací návrh v odstavci 10 textu, o kterém jsme diskutovali a teď vám tento pozměňovací návrh eh, přečtu. Většina Eh, z parlamentu 17. listopadu 19, eh, pardon, 2010 doufá, že bude dobré do konce eh, procedura o porušení smluv z 26. května 2010 proti islandské vládě. To byl konec citátu. A důležité je dodat, že výzkumy veřejného mínění ukazují, že většina eh, lidí na Islandu je pro tuto novou dohodu, takže většina Islandianů by hlasovala pro tuto novou eh, dohodu. A eh, druhý významný vývoj ohledně Islandu je neúspěch sedmého kola vyjednávání mezi EU, Norskem, Islandem a Far- Farskými ostrovy, ohledně společné zprávy a řízení zásob makrel. Také jsem předložil ústní pozměňovací návrh, který též budu citovat. Postoj ke společnému, e, společné zprávě zásob makrel. Žádáme Island, aby nadále pokračovala ve vyjednávání o tomto tématu, zejména s cílem dosažení dlouhodobě udržitelné kvóty A to byl tedy konec citátu ústního pozměňovacího návrhu. Co se týče pozměňovacích návrhů od kolegů, mohu prohlásit, že většinu z nich podporuji, protože podle mého názoru přispívají k našemu návrhu pozitivně, ale je tu několik pozměňovacích návrhů, které nemohu přijmout. Za prvé pozměňovací návrh číslo 1, který byl předložen eh, panem Tarandem a paní Sargentini ohledně moderních sdělovacích prostředků a iniciativy v oblasti moderních sdělovacích prostředků, protože si myslím, že toto přímo nesouvisí e, s vyjednávání o přistoupení. A v té druhé části tohoto pozměňovacího návrhu je zde zmínka o situaci v EU a já si nemyslím, e, že by toto bylo relevantní v tuto chvíli. Pozměňovací návrh číslo 2 od pana Devy tam si nemyslím, že, by byl, že bychom měli důvod se obávat, že by Islandané nějak eh, uspěchali eh, vyšetřování případu iSafe. A Island věnoval dost eh, času vyšetřovacímu výboru, aby mohl provést svoji práci. A budeme tedy mít k dispozici dokument o té krizi, která otřásla Islandem v roce 2009 a v tuto chvíli e, vyšetřování bývalého předsedy vlády pokračuje mm, běžným tempem. Ohledně pozměňovacího návrhu číslo 10, tento pozměňovací návrh se zabývá Evropským rybářským fondem. A myslím, že je příliš záhy na to, abychom diskutovali o Evropském rybářském fondu, protože ještě pořád probíhá screening při vyjednávání. A kapitola, která se týká rybolovu, dosud nebyla ani otevřena. A proto v tuto chvíli nemůžeme podporovat myšlenku, že bychom vylučovali Island z této části komunitární aky. Myslím, že na to je ještě příliš brzo, abychom o tom vůbec zahájili diskuzi. A na e, závěr odmítám pozměňovací návrhy, které žádají o částečné nebo úplné vymazání e, toho, co se týká veřejného mínění v Islandu, na Islandu nebo v EU ohledně přistoupení. Já nemohu přijmout takováto pozměňovací návrhy, protože Eh, vše, co se týká situace s veřejným míněním, je důležité. A myslím, že se nepletu, když řeknu, že veřejné mínění je velice důležitý politický aspekt, když hovoříme o přistoupení Islandu eh, k EU jak eh, jako poslanci Evropského parlamentu si nemůžeme nikomu upírat právo mít názor na tuto věc. 56 procent eh, Islanděnů věří Evropského parlamentu podle posledního eurobarometru a jen 28 eh, tamních obyvatel věří mm, své vlastní vládě. Takže eh, toto je třeba poznamenat a děkuji vám za pozornost. Monsieur Watson. Pan Watson. Děkuji, pane předsedo, a rád bych eh, poblahopřál zpravodaji k vypracování této zprávy. Zpravodaj je z oblasti, která leží velmi daleko od Islandu. Dál už to ani v Evropské unii nejde, nicméně dobře chápe výzvy, před nimiž tato země stojí. Pane předsedo, v této zprávě není nic, proti čemu by skupina ALDE něco zásadně namítala. Předložíme jeden nebo dva pozměňovací návrhy, ale plně podporujeme podstatu této zprávy. Zdá se nám, že jsou zde tři základní otázky. Za prvé, je zde otázka vůle islandského lidu ke vstupu do Evropské unie. Počkáme na formální vyjádření této vůle. Za druhé, je zde otázka kompenzace od bank. Podle nás je ta dosažená dohoda dobrá. Upřímně řečeno, některé z místních úřadů a další, kteří investovali do bank, by si měli dát větší pozor na to, jakým způsobem investovali do, do své peníze. V každém případě zásada caveat emptor by mohla být v tomto případě uplatněna. Nicméně si myslím, že toto změní je v podstatě dobré a mohla by nás e, uspokojit. Třetí otázka se týká rybolovu a také lovu velryb. A to je věc, na kterou se musíme podívat, jakmile bude zahájeno jednání a jak bude pokračovat. Musíme ale postupovat eh, velmi citlivě, pokud jde o tradiční islandská průmyslová odvětví. Nicméně musíme dostat také svému závazku usilovat o environmentální udržitelnost. Mám otázku k odstavci 6 na zpravodaje. Ve své zprávě o politických kritériích eh, se hovoří o roli ministra spravedlnosti při jmenování soudců. Podle mě je důležité pochopit povahu Islandu. Je to velmi malá země, je to země, kde každý každého zná. Je to země, kde někdo nakonec musí na sebe vzít politickou zodpovědnost eh, za učiněná rozhodnutí. A to je pravděpodobně důvod, proč má ministr spravedlnosti tuto zodpovědnost, proč se vyvinul tento systém. Možná bychom o tom měli diskutovat eh, s Islanděny. Třeba je to něco, co budou ochotní změnit po diskuzi. Nicméně musíme vzít v úvahu že je to opravdu velmi malé společenství, je to věc, kterou bychom na naší straně měli pochopit. Merci, monsieur Watson. Uh, madame... Děkuji, paní Houtala. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se jen zeptala zpravodaje, jestli by se on a skupiny mohli podívat na pozměňovací návrh 1 od zelených. Jedná se o podpoře přístupu k islandské iniciativě v oblasti moderních sdělovacích prostředků. Myslím si, že Island také velmi usiluje o vyvážení otázky mezi copyrightem a volného přístupu k mediálním informacím. Bylo by dobré předložit ústní pozměňovací návrh, aby se alespoň v té závěrečné zprávě zachovala podstata tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Už se nehlásí nikdo další? Ano. Pan Ferm. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho skvělou zprávu. Já jsem náhradníkem v tomto výboru ale eh, v výboru pro rozpočet eh, jsem zpravodajem pro rozšíření a proto mě tato otázka zajímá. Myslím si, že návrh, eh, jak naložit s pozměňovacími návrhy, je v podstatě dobrý hlavně důležité odmítnout pozměňovací návrh 17. Myslím si, že informace budou velmi důležité v této otázce. Rozpočtový výbor v květnu Eh, vyšle delegaci na Island. Bohužel to nejsme schopni skoordinovat s vámi, ale nevadí to, protože my tam nemůžeme jet na podzim, budeme jednat a potom pojedeme v květnu. Myslím si, že nejdůležitější věc je říci, že Island má vůli najít řešení svých hlavních problémů. O tom jsem přesvědčen. Uh, když přijde na finanční otázky, tak samozřejmě jsou velmi složité. Podíváme se na to, jak dopadne referendum, ale myslím si, že Island prokázal, že chce najít řešení složitých otázek, jako je například rybolov. Nechtějí žádné výjimky nebo zvláštní řešení, jsou skutečně připraveni jednat a myslím si, že to je velmi důležité. Myslím si, že Island bude také aktivem pro Evropu. Kromě strategické důležitosti je to velmi pokročilá společnost, která má velmi rozvinuté znalosti v oblasti námořní politiky, rybolovu a dalších oblastí, kde se od nich můžeme učit. A na to je důležité poukázat. Nicméně musíme také pochopit, jak říkal také pan Watson, že Island je jedinečný. Je to velmi moderní, velmi pokročilá společnost, ale je to také společnost, která hájí svůj jazyk, svou kulturu a svůj způsob života. A já si myslím, že to musíme akceptovat, musíme najít pružná řešení. A měli bychom se zaměřit na dvě oblasti, které zde zatím nebyly zmíněny, ale které budou citlivé. A to je zemědělství a regionální rozvoj, protože jsou na Islandu oblasti, které jsou velmi uh, odlišné od té pokročilé společnosti, se kterou se setkáváme třeba v Reykjavíku. Takže musíme být flexibilní, musíme najít řešení těchto problémů a právě proto potřebujeme informace. A proto si myslím, že je rozumné zamítnout pozměňovací návrh 17. Děkuji. Děkuji. Pokud už někdo jiný nežádá o slovo, tak dám slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům za všechny poznámky. A pokud dovolíte, tak by se vyjádřil k odstavci 6, to zmínil pan Watson. Tento odstavec je pozitivním odstavcem. Připomíná se tady úsilí Islandianů o nezávislou spravedlnost. Je to otázka jmenování eh, ministra spravedlnosti. To je otázka, kterou tady pokládá komise, nemůžeme to ignorovat a proto jsme v tomto odstavci e, zmínili post pokrok, pokud jde o islandské orgány a zároveň e, se tady e, dbá na to, že společenství v Islandu je velice malé, je to malá země. Pokud jde o otázku paní Ortana, od, Otana, tak jak už jsem uvedl předtím, do vám se, je to tady paní Hotela, tam eh, to jsou ty mediální iniciativy a to je otázka, která nesouvisí nutně s vyjednáváním. Zpráva se týká vyjednávání. A potom poslední část pozměňovacího návrhu, který tady byl předložen, souvisí se změnou aky To je něco, s čím my nic neuděláme a jinak uvidíme, jestli nějakou jinou podobou nebo v nějaké jiné podobě budeme moci s pozměňovacím návrhem souhlasit. Potom děkuji eh, dalšímu řečníkovi za to, co řekl. Tady děkuji panu Fermovi. Tam byl eh, pozměňovací návrh 17 a Týkalo se to odkazu eh, v tomto v tom příslušném odstavci, ke kterému se vztahuje pozměňovací návrh 17. Pro mě je to tedy nepřijatelné, já myslím, že eh, je to snad jasné. Děkuji, děkuji a já bych vás chtěl informovat o tom, že hlasování proběhne dnes odpoledne po výměně názorů s paní Eštonovou. Nyní se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání. A zde jde o zprávu vlastní iniciativy paní Minis. Týká se to způsobu, jak Evropská unie může ve světovém měřítku na mezinárodní scéně po Lisabonské smlouvě jednat, jakou roli by tady měla hrát. Jde o roli Evropské unie v multilaterálních organizacích, tak abychom podpořili eh, paní zpravodajku eh, v předkládání doporučení. Komise vyžádala eh, studii a já dám tedy slovo paní zpravodajce. A chtěl bych zmínit dva experty, kteří tedy přispěli k této studii, pan Manuel de la Roca a pan Vincente Panasio. A já bych je chtěl požádat, aby nás stručně seznámili s výsledky eh, svého zkoumání. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. A děkuji výboru AFET Evropského parlamentu. Děkujeme za to, že jste nás pozvali, abychom představili tuto zprávu EU jako celosvětový činitel, její úloha v mnohostranných organizacích. V této zprávě jsme se pouze snažili identifikovat eh, problémy, možnosti a navrhnout eh, určité kroky. Není to tedy závěrečná zpráva, je pořád ještě otevřená k debatě. Jsme samozřejmě otevřeni otázkám a návrhům, které bychom si rádi od vás vyslechli. Hlavním cílem této zprávy bylo podívat se na tom, jak by Evropská unie po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mohla maximalizovat svoji roli jako celosvětový činitel. A proto jsme se zaměřili nejdříve na právní základ po Lisabonské smlouvě, studovali jsme nové kompetence a různé úrovně vnějšího zastoupení EU. Ale obecně jsme se snažili zachytit současnou chvíli, vyvíjející se roli Evropské unie. To znamená, že jsme se snažili zachytit dynamiku EU, jak by měla EU získat větší viditelnost na mezinárodní scéně. Zaměřili jsme se na výběr hlavních mezinárodních organizací, systém OSN, mezinárodní finanční instituce, G20 a obrané organizace, jako je NATO nebo OECD. Nesnažili jsme se pokrýt všechny eh, mnohostranné organizace na 25 stránkách. A také jsme se snažili zamyslet nad rozdílem mezi možnostmi, které máme a realitou eh, skutečné zahraniční a bezpečnostní politiky vnější činnosti EU. Tato zpráva říká, že mnohostrannost se dobře nerozvíjí, Evropská unie nerozvinula plně svůj potenciál na mezinárodní scéně. Tento proces by měl být vnímán jako interakce mezi institucionálními pokroky v EU a vnitřní koordinací EU prostřednictvím mechanismu koordinace. Takže tomto sporu mezi darvinisty a funkcionalisty si myslíme, že oba dva mají tak trochu pravdu a musíme pracovat oběma směry. Pokud jde o ustanovení Lisabonské smlouvy a vnější zastoupení Evropské unie, tak jsme identifikovali paradoxní situaci. Protože po Lisabonské smlouvě máme méně a ne více Evropské unie. Některé členské státy a delegace EU vytvářejí překážky. Takže v některých delegacích a některých mezinárodních zastoupeních EU vzniká vákum. Myslíme si také, že EU by mělo zvýšit svůj status eh, třeba z pozorovatele na plného člena v různých mezinárodních organizacích. Také si myslíme, že vysoká představitelka by mohla využít eh, svých pravomocí jako místo předsedkyně komise a posílit eh, zastoupení EU v mezinárodních organizacích a měla by také zajistit, že důslednost eh, v různých vnějších politikách by si získala schválení všech tří institucí a podporu parlamentu, komise a rady. Také si myslíme, že navýšení personálu pro Evropskou službu pro vnější činnost by nemělo být pouze kvantitativní, ale spíše kvalitativní. Dále třeba spolupracovat, abychom posílili pokrok v takových organizacích, kde je naše účast malá, například na forech OSN anebo v mezinárodních finančních organizacích. Máme také několik návrhů pro Evropský parlament. Potřebujeme pružnější mechanismus pro dohody, a protokol pro zásahy, jak nám ukazuje třeba současná situace v Libii. Myslíme si, že Evropský parlament by mohl pravidelněji poskytovat eh, doporučení a zprávy pro vysokou představitelku. A mm, konečně, protože potom ještě bude mluvit hovořit můj kolega Dela Roče, je zde i reforma a priority Od toho zářivého selhání se musíme znovu pokusit o statut pozorovatele a musíme také usilovat o statut eh, regionální logiky. To znamená, musíme bojovat proti té centrální logice OSN. Pokud jde o bezpeč, Radu bezpečnosti OSN, tak neusilujeme o stále křeslo. To si myslíme, že je nelogické a nerealistické, ale měli bychom spíš navrhnout nové členy a mít eh, superkvalifikovanou většinu a také učinit eh, další kroky, které by přispěly k naší image jako důležitého aktéra. Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat také Evropskému parlamentu, především eh, vašemu výboru za to, že jste nás pozvali, abychom vám tady představili naše stanovisko. Uh, Já bych se potom velmi stručně zmínil o třech organizacích. Mezinárodní měnový fond, Světová banka a G20. Pokud jde o IMF, tak statut Evropské unie je možná největším případem, příkladem nekonzistence mezi globální organizací a organizací založenou na státech. Členové kombinují kompetence Světové banky, která má jak eh, kompetence celoevropské, tak kompetence, které jsou kompetencemi členských států. EU nemá formální zastoupení v Mezinárodním měnovém fondu, dokonce ani jako pozorovatel. Není členem Mezinárodního měnového fondu. A není zastoupena ani v jeho představenstvu. Evropská komise nemá žádné formální zastoupení ve vedení Mezinárodního měnového fondu. Je to systém zastoupení pro eh, menších eh, zemí, ve kterých vě, pět největších eh, aktérů by měl svoji křeslo. Jedná se o Francii, Německo a další, kteří by se to spojovali Eh, před 40 nebo více lety eh, vznikala taková situace, kdy vznikla klaster zemí, z kterých se vyvinula Evropská unie. Nyní už situace vypadá eh, jinak. My bychom chtěli, aby Evropská unie byla schopna lépe se koordinovat a společně jednat, takže považujeme za nutné, aby došlo ve výkonné radě k těmto změnám, k lepší koordinaci Ehm, v této eh, souvislosti navrhujeme, aby Evropská unie se snažila o to, aby byla eh, trvalým pozorovatelem v radě, výkonné radě IMF, MMF. A ve střednědobém horizontu je zapotřebí, abychom měli zastoupení všech evropských zemích a dvou výkonných titulů, jednoho pro země euro a druhého pro země, které nemají euro. Eh, Některá řešení už byla navržena v roce 1998 a 2006 ze strany komise. Rada v podstatě um, už um, se k tomu taky vyjádřila. Je zajímavé, že u, uh, ohledně těchto rozhodnutí bylo zapotřebí zvažovat kvóty, které doposud takto nebyly zváženy. Uh, Ohledně eh, výkonné rady MMF, eh, tam se bude snižovat počet eh, z roku 2010 do roku 2020. A budou tam dvě křesla vyhrazená novým ekonomikám. Myslím, že by se měl využít v této příležitosti k tomu, aby se zrušilo americké veto a aby eh, se situace změnila. Eh, dohoda o limitovaných eh, množstvích křesel je do roku 2012 a následující datum až 2020, takže v roce 2012 podle nás by bylo dobrou příležitostí, ambiciozní příležitostí pro EU, abychom předložili náš vlastní návrh, aby tedy eh, vznikl takový evropský okruh eh, pro eh, výkonné, výkonnou radu MMF a aby následně roku 2020, abychom měli tedy jednotné křeslo pro EU v MMF. Podle Bretton Woodu a Světové banky je eh, třeba se zakládat na eh, systému, který nebude tak zastaralý. Ve Světové bance eh, zástupci Evropské unie jsou často společně v výkonné radě se členy, kteří nepatří do Evropské unie, což způsobuje určité tlaky není úplně jasná situace, rozvojová politika není eh, exkluzivní evropskou kompetencí, ale sdílenou mm, a Světová banka nemá kompetence v měnové eh, politice. Takže bychom chtěli navrhnout, aby Evropská unie Eh, se snažila tedy o ředitele ve výkonné radě Světové banky a to tak, aby, abychom také se účastnili té reformy o nových uskupeních zemí eh, což souvisí i s pozicí Spojených států v těchto výkonách, výkonných radách. Podobný princip by se aplikoval i u rozvojových bank, mnohostranných rozvojových banky, jako například latinskoamerické nebo africké rozvojové banky. Evropská unie by mohla takto spolupracovat s G20, Mnoho členských států je členy G20, Německo, Francie, Itálie a Španělsko je e, trvalým e, hostem, trvalým pozorovatelem. Chtělo by to, abychom byli reprezentováni třemi způsoby, na nadnárodní i národní úrovni, protože tu jsou dva předsedové, e, dva prezidenti, kteří se účastní G20 za Evropskou unii. My bychom mohli zlepšit situaci dvěma způsoby. Za prvé, Eh, aby eh, byl jeden zástupce eh, v G20, že by se rozhodlo, kdo by tam byl, zda by to bude předseda rady nebo předseda komise. A kdo bude sedět tedy u stolu na zasedání G20. Evropská unie by se měla snažit také o lepší propojení mezi OSN a G20 Eh, tak aby G20 nabyla eh, více i té legitimity, kterou může udělit ten eh, OSN a Přáli bychom si proto, aby došlo tedy k nejvyšší úrovni ekosoku a na úrovni ministrů něco podobného, aby vzniklo něco jako Rada bezpečnosti, ale v ekonomické sféře. Předseda, můžete prosím vás zpomalit? Já už budu končit. A další ambiciozní možností krátkodobou by bylo, aby dvě, obě dvě organizace G20 a OSN, aby pracovali od sebe odděleně, aby nebyla předávána plná legitimita G20, ale aby rozhodnutí G20 byly předkládány ECOSOKu pro pozměňovací návrhy a finální rozhodnutí. Děkuji. Euh, Děkuji a dávám slovo paní zpravodajce, paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Nikomu neunikne, že globální, tedy kolektivní řešení společných problémů je v kritické situaci. A jsou mezinárodní instituce a orgány, které fungovaly už od druhé světové války, ale počet témat na mezinárodním pořadu jednání roste opravdu závratným, te, závratným tempem a tyto mezinárodní organizace a státy jsou konfrontovány s možností řešit tato témata. Některé organizace jsou zcela zavaleny, Vytvářejí se nové neformální skupiny, koalice, kluby, které mají řešit specifická témata a které spochybňují uh, oprávněnost existence a fungování mezinárodních organizací. Multipolární mechanismus komplikuje princip globálního vládnutí a zdá se, že zde není žádný strategický plán. Kromě toho, důležití aktéři, jako například Evropská unie, mají problémy se svou vnitřní strukturou. Lisabonská smlouva chce udělat z Evropské unie globálního hráče a nová institucionální struktura, která vznikla, přispívají k tomu, aby tato zpráva a stanovisko Evropského parlamentu k tomu, jak by Evropská unie měla uplatňovat svou roli na poli mezinárodních organizací, tak to je velmi vhodné vyjádřit se k této, v této chvíli. Evropská unie nemá relevantní roli v oblasti HDP jako vojenský aktér, jako přispěvatel do rozpočtu OSN, k jeho fondům a programům, jako největší dárce. Takže v tomto jsme důležití a kromě toho máme Lisabonskou smlouvu, která dává jiný rozměr vnější činnosti Evropské unie. Nicméně ta smlouva není příliš jasná v některých záležitostech, například jde o přidělování kompetencí a je zde také institucionální složitost, především v oblasti, v oblasti vnějšího zastoupení. Jsme mezinárodní společností, která je postavena na státech a Evropská unie není stát. Je to velmi složitý multilateralismus, musíme ale říci, jakým způsobem by se měla reformovat mezinárodní struktura a jakým způsobem se do ní může začlenit Evropská unie. Jsou zde různé prvky, které vedou k tomu, že tento, tato zpráva nemůže být lineární. Zastavuje se pozastavuje se u různých mezinárodních organizací, u různých mnohostranných organizací. Uh, v tomto návrhu zprávy se dívám na požadavky na to, aby Evropská unie mohla fungovat jako celosvětový činitel v mnohonárodních organizacích a mám zde šest hlavních kapitol, které jsou rozděleny do pododstavců a tyto pododstavce se vztahují k různým mnohostranným organizacím, kde si myslíme, že Evropa může být nejdůležitější. Máme zde obecná i specifická doporučení pro EU a členské státy k tomu, jak zajistit efektivní a koordinované vnější zastoupení Evropské unie na mezinárodním poli. V prvním odstavci hovořím o posílení role EU v mnohonárodnostních organizacích nebo v mnohostranných organizacích. Je zde konkrétně odkaz na schopnost Evropské unie konfigurovat eh, mnohostranou spolupráci anebo vést společnou akci při řešení globálních výzev. Chceme posoudit evropský příspěvek k reformě těchto organizací a chceme také vyhodnotit to, jakým způsobem může Evropská unie mít prospěch z těchto reform, abychom mohli podpořit aktivnější roli těchto organizací. Evropská unie by měla mít strategický přístup a koherentní kritéria pro své vnější zastoupení a systematicky revidovat současná uspořádání fungující pro zastoupení Evropské unie v současné době. Aby Evropská unie postoupila o jeden stupínek nahoru ve všech organizacích, v nichž je zastoupena, a aby se racionalizovala kolektivní diplomacie s členskými státy. Mezi jiným, pokud jde o exkluzivní kompetence Evropské unie, tak se zde doporučuje, jak říkali naši experti, tak v případě exkluzivních eh, kompetencí Evropské unie by Evropská unie měla být zastoupena jako taková, jako je to například ve VTO nebo FAO. Opačným příkladem je stanovisko nebo pozice Evropské unie na konferenci o klimatických změnách, protože tam eh, jsou kompetence v rukou členských států a často se zaznívají různé hlasy někdy rozporuplné. Pokud jde o sdílené kompetence, tak tam by mělo být i členství Evropské unie společně se členstvím členských států. Za druhé, role Evropské unie v systému OSN. Samozřejmě vyzýváme k posílení nové institucionální rovnováhy mezi G20 a OSN efektivní účast eh, na valném zhromáždění. Připravuje se schválení rezoluce, která umožní tuto efektivní účast Evropské unie v jiném smyslu než dosud. Rada bezpečnosti. Cílem je reforma Rady bezpečnosti, poslední události a vůbec poslední roky ukázaly, že Rada bezpečnosti neodpovídá požadavkům současné mezinárodní společnosti a konečným cílem by mělo být členství Evropské unie v Radě bezpečnosti. Ale to není ani tak dlouhodobý cíl, jako spíš zbožné přání. Ale mezi tím bychom měli mít větší koordinaci a konzultaci mezi členskými státy které mají stále místo v Radě bezpečnosti a ostatními státy Evropské unie. Za třetí, finanční instituce. Mezinárodní měnový fond, eh, tam je Evropská unie zastoupena velmi neefektivně a její zastoupení omezuje působnost Evropy v této oblasti, i když Evropská unie má výlučné kompetence v měnových záležitostech. Proto chceme navrhnout jedno společné místo pro Evropskou unii v Executive Board ve výkonné radě. Pokud je o Světovou banku, tak tam je důležité získat místo pozorovatele ve výkonné radě a také by bylo dobré združit všechny členské státy do eh, jedné evropské skupiny. Pokud jde o bezpečnostní organizace, především eh, OECD a NATO, tak tam usilujeme o statut eh, pozorovatele v severoatlantické Atlanci abychom se přizpůsobili duchu Lisabonské smlouvy a také abychom vytvořili nové strategické partnerství mezi Evropskou unii a NATO. Pokud jde o OECD, tak vysoká představitelka OBSE, tak eh, vysoká představitelka by měla být eh, zastoupena jako zastupkyně Evropské unie. Pokud jde o Radu Evropy, tak eh, parlament i všechny ostatní instituce usilují o to, aby byly provedeny potřebné změny k tomu, aby Evropská unie jako rada nebo jako člen Rady eh, Evropy mohla ratifikovat eh, chartu základních práv. Rada bezpečnosti má trochu zvláštní charakter pro Evropskou unii. Speciálně se o tom hovoří ve smlouvě. A další světová organizace OECD, tak tam by Evropská unie měla přejít z pozorovatele na plnoprávného člena, ale znovu zde narážíme na to, že zde jsou na jedné straně výlučné kompetence a na druhé straně sdílené kompetence. Za šesté, složité téma je diplomacie summitu G8 a G20. Evropská unie by se rozhodně měla těchto procesů účastnit a být plně zastoupena na schůzích třeba ministrů hospodářství na zasedání G7. Když se podíváme na výlučné a sdílené kompetence v oblastech, kde G20 má čím dál větší vliv, tak ve zprávě žádáme EU a členské státy, aby hledali možnost eh, pro efektivní zapojení Evropské unie na ministerských schůzích G20. To jsou v hrubých rysech eh, ty kapitoly, těch šest kapitol, na které se zaměřuje můj návrh zprávy a samozřejmě je tato zpráva otevřena k pozměňovacím návrhům. I já předložím pozměňovací návrhy, protože jsem měla málo času k vypracování této zprávy a celá řada aspektů zatím ještě nebyla dopracována. Takže abychom to konkretizovali nebo přinesli nové myšlenky, tak eh, čekám pozměňovací návrhy. V každém případě chci poděkovat eh, Fundacion Alternativa za její studii, která byla rozdána je opravdu velmi závažná, velmi konkrétní a obsahuje také nové myšlenky, které mohou být užitečné k tomu, aby parlament zaujal stanovisko k této velmi složité záležitosti, kterou teď řešíme poprvé ve chvíli, kdy je nutné, abychom se tímto tématem začali zabývat. Děkuji také sekretariátu našeho výboru za pomoc při vypracování této zprávy a také Děkuji za spolupráci mezi touto záležitostí a rezolucemi tohoto parlamentu a valným zhromážděním OSN. Někdy zde chybí koordinace mezi členskými státy a Evropskou unii, ale my tady dosahujeme synergii v rámci tohoto výboru mezi různými pilíři a různými aspekty, které zpracováváme a které jsou mezi sebou úzce provázány. Zástupci Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost, které, kteří se zabývají mnoho stranností, se s námi také sešli a přinesli nám cenné náhledy na to, jakým způsobem se oni dívají na roli Evropské unie v různých organizacích. Takže i jim bych chtěla poděkovat a také bych ráda poděkovala všem ostatním, kteří se podíleli v tak krátkém čase na vypracování návrhu zprávy, která je tedy kratší, než jsme původně chtěli, protože máme opravdu velmi přísné lhuty, pokud jde o překlady a další požadavky, na které nebo které chce po nás instituce. Takže není ta zpráva tak dlouhá, jak bych si přála, ale chceme ještě vylepšit prostřednictvím pozměňovacích návrhů a doufám také, že spolu se stínovými zpravodaji budeme schopni předložit kompromisní pozměňovací návrhy a dosáhnout zprávy, která bude konsensuální, protože si myslím, že výsledkem by měla být pozice parlamentu jako instituce. A tato zpráva, jak už jsem říkala na začátku, je důležitá, pokud jde o její obsah. A chtěli bychom ji prezentovat v rámci debaty na plénu s paní Ashton a také v rámci širší debaty o roli Evropské unie v mezinárodním společenství. A toto je jeden z aspektů účast Evropské unie v mnohostranných organizacích. Doufám, že to bude možné a doufám, že se debata o této zprávě připojí k té velmi důležité debatě o činnosti Evropské unie na mezinárodním poli, protože právě tam může Evropská unie přispět k vytvoření nové struktury mezinárodní společnosti. Děkuji. Merci, Madame Moniz. Euh, je vais donner la Děkuji a teď budu dávat slovo řečníkům, kteří se přihlásili o slovo a mělo by to trvat asi tak dvě minuty, protože máme velice nabitý program dnes dopoledne a slovo dávám paní Hotala. Hotala. Uh, Děkuji. Já eh, se budu snažit to stěnout za dvě minuty. Děkuji vám za vynikající eh, zprávu a váš návrh, abychom žádali eh, paní vysokou představitelku, aby přišla s bílou knihou tohoto typu, je velice vhodný a včasný nápad a Evropská služba pro vnější činnost musí mít jasné priority. Jednou z nich je už posilování multilaterálních eh, vztahů i ohledně eh, bezpečnostní strategie z roku 2003. A když mluvíme o legitimnosti v širším smyslu také demokratizaci globální zprávy a jak může Evropská unie toto podpořit, jsem přesvědčena, že to velmi souvisí se zprávou pana Lambsdorfa a paní Lochbiller určitě se o tom bude více zmiňovat dnes. Ano, určitě to jsou způsoby, jak umožnit silné parlamentní zastoupení a parlamentní skrutinium eh, aktivit, eh, například u všeobecného generálního shromáždění. Ohledně eh, legitimity vytváření mezinárodních stanovisek, tak jsme vyslechli několik vynikajících návrhů o tom, jak ECOSOC by mohl být eh, takovým prostředkem také k přechodu nových, k novému systému u eh, G20, tak aby celý ten systém byl posílen, nikoli oslaben. Vidíme, že narůstá úloha eh, nových států ano, souhlasíme, že by měli mít eh, větší možnost, větší hlas v mezinárodních eh, orgánech. Eh, můžeme ale umožnit, úsy podmíněnost má vůbec EU na to dost sil? Pak je to otázka vyvážení jednotlivých zájmů. To je velice důležitá věc pro Evropskou unii. Je třeba zjistit, jakým způsobem zajistit, že například obchodní záležitosti budou vyváženy s lidskými právy, obchod, otázkám životního prostředí. A tady si myslím, že e, Evropský parlament vykonal nedávno vynikající práci ve svých zprávách. Pak je tu věc e, využití, inovativnějšího využití e, obchodních mechanismů. Google hovořil o tom s parlamentem, že v Číně může docházet k porušování pravidel eh, prostřednictvím cenzury. Pak je tu eh, z mého pohledu ještě potřeba koordinace s dalšími eh, organizacemi. Evropská unie by měla oceňovat také více práci Rady Evropy a více se účastnit na to mnohostranné spolupráce. Děkuji vám, paní Hautalo. Pan Lamsdorov, předseda pracovní skupiny o vztazích Evropské unie a OSN. Děkuji, pane předsedo. Já teď budu hovořit jako stínový zpravodaj ke zprávě paní eh, Muniz. Myslím si, že je to velice dobrá zpráva. Je to zpráva, která navazuje na studii, a já jsem ji samozřejmě jenom tak rychle prolistoval, ale dělá to na mě opravdu vynikající dojem. Je tady popis toho problému velmi dobře strukturován podle faktické situace a nejdůležitější je, abychom tady měli opravdu takový odstupňovaný přístup, protože není možné tady jednotně vystupovat ve všech těchto organizací, to není dobré a myslím si, že ta zpráva to vyjadřuje velice dobře. Uh, Myslím si, že velmi často opožděná reakce Evropské unie v multilaterárních eh, skupinách je problémem. V angličtině se používá ta skvělá věta, že jsme až příliš zastoupení, ale máme malý výkon. To znamená, my vlastně tady máme mnoho aktérů a místo toho, abychom tady jednotně a eh, účinně vystupovali, tak eh, vlastně plítváme energii na koordinaci. Řeknu tady jenom pár věcí. Myslím si, že směr té zprávy je naprosto přesný. Myslím si, že tady máme eh, velmi dobrou analýzu podanou v té studii. Nevím, jestli by to nemělo být ještě více političtější, protože, jak říkala paní Hotala, doba nazrála. Máme eh, tady novou Lisabonskou smlouvu, novou eh, zahraniční politiku, samozřejmě je tady krize, takže to je dobré, nebo měli by se tím zabývat lidé, kteří se v tom vyznají opravdu dobře, ale je tady i politické poselství, musíme udělat kvantový skok, musíme mít jasnější formulace, jasnější požadavky na členské státy, na ESVČ, pokud jde o vývoj, doporučení a dalších věcí. To je velice důležité a to by mělo z té debaty vyplynout jako takový signál. Potom eh, pozměňovací eh, návrh A bych vypustil, protože to B je dokonalé. V, té, v tom Ačku tam je to takové příliš akademické, pokud jde o ty různé postupy, eh, globalizace a ta systémová selhání. Já si myslím, že to je spíše taková politická, akademická diskuze, ale v tom B tam je vynikající text, který můžeme tu věc dobře uvést. Pokud jde o bod H, tak tam mám otázku, jestli je to fakticky správné, že u Světové banky už opravdu proběhla tato reforma norma, o které se tady hovoří pro eh, IVF, tam už to proběhlo, to vím, ale pokud je o Světovou banku, tam si nejsem tak jest. Jinak si myslím, že by bylo užitečné poukázat na jeden velice dobrý příklad, kdy Evropská unie v multilaterálním eh, kontextu velice dobře spolupracuje a to je eh, s Africkou unii a s NATO. a tam v jednom případě probíhá velice dobrá spolupráce. Eh, my tam předložíme pár pozměňovacích návrhů, ale strategický směr té zprávy ten je velice důležitý a velice důležité je, že my to tedy plně podporujeme. Děkuji. Merci, monsieur Lomzo, monsieur Kukan. Děkuji, pan Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jen stručně téma tohoto názoru obsahuje málo e, sporných prvků. jsme posílit úlohu EU jako globálního hráče na celosvětové scéně. Vzhledem k dramatickému vývoji mezinárodní situace, kterou jsme teď e, viděli, je jen logické, že EU si přeje být rovnoceným partnerem dalším globálním hráčům. Je několik nových, jako Indie a Brazílie, Čína. A v tom případě opravdu musíme být výkonnější, efektivnější, musíme mm, být vnitřně silní a musíme fungovat silněji na půdě mezinárodních organizací. Eh, stanovisko paní Muněs je dobrým eh, východiskem k dalším diskuzím. Opravdu oceňuji také Eh, naše dva hosty ze Španělska a jejich eh, přístup, který není akademický nebo teoretický, ale spíše se zaměřuje na přednesení návrhu. A to je také to, co chci říct ohledně této eh, zprávy, protože obsahuje celou řadu návrhů, myšlenek, snad až příliš mnoho. Celý tento dokument by neměl být akademický, měl by sloužit jako pragmatický materiál, k vypracování strategií, konkrétních kroků, kterými Evropská unie může těchto cílů dosáhnout. Takováto usnesení, víte, těch je prostě příliš mnoho. A my potřebujeme konkrétní opatření, konkrétní výsledky. Proto chceme přiložit pozňovací návrhy, které povedou k takovémuto zlepšení eh, stanoviska. Děkuji. Děkuji. Pan Prodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Já jsem chtěl hovořit spíše obecněji. A to proto, že jsem přesvědčen, že Lisabonská smlouva příliš trpí mezivládním přístupem. Globalizace už eh, eh, odstranila určité aspekty suverenity u členských států. A je tedy zapotřebí, abychom se této suverenity eh, ujali a společně ji spravovali v EU. A ta je k tomu právě vhodným nástrojem. Nejedná se tedy o to, abychom ustupovali nebo postupovali suverenitu EU ale jde o to, abychom uznali, že část suverenity už byla ztracena a jediný způsob, jak ji znovu nabít, je společně konsensuálně ji spravovat prostřednictvím Unie. A to si myslím, že je směr, kterým se musíme vydat právě proto, že globalizace je tvrdá skutečnost. Jsme účastní globalizace nástroji, eh, které Eh, musí být srovnatelné s nástroji jiných velkých zemí, které spolupůsobí na této scéně. To je podle mě tedy myšlenka, kterou musíme neustále mít na paměti a neustále ji v textu sledovat. Za druhé jsem chtěl říci, že demokratizace mezinárodních institucí je věcí, které se musíme držet všemi prostředky, musíme se ji snažit dosahovat. A s tím souvisí i racionalizace. Ta má být také naším cílem. Všechny instituce, Bretton Woods, Svět, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, um, musí být součástí jednoho systému OSN, a mm, i e, s VTO musí být to součástí takovéhoto mechanismu, aby zde bylo možné e, na jedné straně podněcovat k dobrému chování, na druhé straně e, uvalovat sankce na špatné chování. A to si myslím, že by mělo, mělo být tedy orientací, kterou eh, by Evropská unie, která je uznávána jako nástrojem na účasti globalizace eh, ze strany všech členských států, aby tedy Evropská unie takto mohla být eh, silným hráčem usilujícím o demokratizaci a racionalizaci mezinárodních organizací, aby se tyto organizace staly nástrojem k pokroku a míru ve světě. Děkuji vám, pane Prody, paní Gomez. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Marie Muniz eh, za skvělou zprávu. Je opravdu zde velmi dobře identifikováno, o jaké problémy se jedná a je zde navrženo, jak tyto problémy řešit. A vidím, že Maria se opravdu snažila předložit eh, návrhy, které by se mohly získat konsenzus. Nicméně bych chtěla říci, že si myslím, že role našeho parlamentu je být odvážní. Nikdo než náš parlament eh, nemůže být odvážnější, pokud jde o identifikaci problému a navrhování řešení. A z vlastní zkušenosti vím, že otázka reformy Rady bezpečnosti je naprosto zásadní. A Evropská unie s Lisabonskou smlouvou a povinnostmi a cíly, které to pro nás přináší, má nyní příležitost dosáhnout změny. Pokud budeme odvážní, pokud budeme prosazovat reformu Rady bezpečnosti, tak ji budeme moci nastartovat. Pokud se sami mezi sebou zhodneme na tom, jak bychom chtěli být zastoupeni v Radě bezpečnosti. Takže nejde jen o to, že bychom znovu opakovali, že bychom chtěli mít křeslo pro Evropskou unii v rozšířené radě bezpečnosti, jak říká Maria, to je ten nejmenší společný jmenovatel. Ale pokud eh, se vůči role neujme Evropský parlament, tak členské státy, vlády se toho někdy neujmout. A už vůbec ne komise. Takže si myslím, že je to příležitost pro Evropský parlament, aby vystoupil odvážně, aby hovořil o rozšíření a o vlastním zastoupení, co by to znamenalo z hlediska zodpovědností. Není zajímavé a podle mého názoru znepokojivé, že Německo, Brazílie a Indie, kteří usilují o stále místo, se zdrželi při hlasování o rezoluci o útoku v Libii? To je opravdu zajímavé. Já neříkám, jaké stanovisko bychom k tomu měli zaujmout, ale myslím si, že by zde měly sehrát mnohem rozhodující, více rozhodující roli, než se pouze zdržet hlasování. A pak je zde otázka VETA. Pokud eh, nebude zrevidována otázka práva VETA, tak nebudeme mít žádnou reformu Rady bezpečnosti. Nebudu zacházet do detailů u těch věcí, které jsou tam velmi dobře pojednány, ale zde bych prosazovala odvážnější postoj Evropského parlamentu a předložím v tom smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Galer. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce za její zprávu a chtěl bych se zaměřit pouze na dva odstavce, bod 11 a 12. Samozřejmě podporuji odstavec 11 výslovně v té podobě, jak je tam uveden. A pouze doufám, že eh, ti, kdo potom budou o té věci rozhodovat, eh, to lépe nastaví, tedy až půjde o to, abychom tady měli většinu, tak aby Evropská unie, tedy proto, aby Evropská unie mohla hovořit také na generálním schromáždění. Já doufám, že jsme se poučili z našich chyb, když jsme v prosinci eh, v Kinčase měli eh, zasedání AKT a, a tam se potom tady hovořil o tom, jakým způsobem to proběhlo a je to neuvěřitelné, tedy že zástupce Evropské unie den před hlasováním um, se tam objevil den předtím a řekne zítra, vy tady budete bez pochyby jako skupina AKT hlasovat s námi. A to jim řekl den předtím. A potom uh, také řekl, že, nebo bylo jim mu řečeno, že je tam jiný způsob utváření eh, stanoviska a přípravy hlasování, takže to se vlastně nepovedlo. A já si myslím, že tady bychom to do budoucna měli zorganizovat lépe. Uh, pokud je oba do 12, tak si myslím, že bychom měli mít větší ambice, nejenom členské státy eh, Evropské unie, které jsou v Radě bezpečnosti, tedy vyzvat je k tomu, aby ostatním říkali, co se tam zrovna děje, jak to tam probíhá, to k tomu samozřejmě také patří, ale máme tady Lisabonskou smlouvu a v oblasti vnější politiky chceme mít společná stanovi- společné stanovisko a proto si myslím, že musíme nalézt takový způsob, mm, že ty členské státy, které budou v Radě bezpečnosti, budou zastupovat společné stanovisko všech ostatních. Tak jako se nám to děje na Radě pro uh, zahraniční záležitosti, tam nebo na jiných radách, tam se nám vždy podaří nalézt jednotné stanovisko a proto by se to mělo odrazit i v hlasování členů Evropské unie v Radě bezpečnosti.